rozprava k tomuto bodu na pořadu jednání ukončena a mám pro vás, prosím, ještě dvě sdělení z předsednictva. Jednak eh, se to týká eh, té, to, toho návrhu eh, na zrušení imunity pana Kreutzmana, článek 6, část 2 tím se eh, tento návrh eh, předá k projednání výboru Jury. A druhá poznámka, kterou chci uvést, je, že ze strany